Milé kolegyně, milí kolegové, budeme pokračovat v jednání. Dovolte, abych v našich řadách srdečně přivítal pana komisaře Oettingera. Vás všechny samozřejmě také vítám a naše diskuse může začít. Nejprve bych chtěl předat slovo panu komisaři. Srdečně ho znovu vítám v našem středu, aby nás seznámil s podklady a abychom mohli zahájit diskuzi. Prosím, máte slovo. Milý pane Rojle, vážené dámy, vážení pánové poslanci, poslankyně, velice mě těší, že vás dnes výbor pro otázky energetiky mohu seznámit s energetickou strategií, která byla přednedávnem zveřejněna. A za druhé také náš balíček infrastruktury, a e, těším se na vaši zpětnou vazbu a kritické připomínky a to v tento skvělý okamžik. Proč v pátek tohoto týdne se koná energetická rada, na níž e, se budou projednávat tato témata a konec konců e, s těmito tématy usilujeme také o radu, která se bude konat 4. února příštího roku. A týká se to celkového úkolu europeizace energetické politiky a pro tuto radu e, věnujeme celý den. Téma energetiky chceme e, zakotvit e, úplně nahoře, tedy mezi představiteli států a vlád. Tím naplníme článek 194 krok za krokem životem a budeme také usilovat o naplnění svých cílů strategie do roku 2020. Oč se mi jedná? Oč se nám jedná při sledování této strategie? Jednak jde o jednotný trh. Zpráva paní Kolarské Bobinské jednoznačně skonstatovala a i zpráva Montyho, kladla důraz eh, na to, že 12 eh, let máme příslušný zákon o jednotném trhu v oblasti energetiky, ale zdaleka ještě eh, nebyl realizován. Jeho implementace je ve vašem zájmu a v zájmu komise, která je za to odpovědná prvé řadě je zodpovědná komise. Musíme uplatňovat eh, smlouvy jako dočasné smlouvy. Realizace eh, pravidel jednotného trhu je pro mě nejvyšší prioritou eh, u evropských aktů charakterů. Eh, jde o to eh, naplňovat všechny eh, smluvní vztahy se třetími zeměmi. Viděli jste, že jsme jednali v minulém týdne s polskou vládou, když se to týkalo smluv o povodu. Také jsme radili bulharské vládě, když šlo o smlouvy v oblasti plynovodu, kdy se to týká plynovodu South Stream, tedy o konkrétní jednotlivé případy, ale i obecně pracujeme na skutečné realizaci na trhu. Máme zájem na vytvoření jednotného trhu a také členské státy, protože ty musí kromě ty dodaly kromě parlamentu právní účinek těmto předpisům. Proto 4. února řeknu představitelům států a vlád, že eh, tento jednotný trh ještě nebyl uskutečněn a očekávám zpětnou vazbu. Máme celou řadu členských států a regionů, které si v podstatě přejí jednotný trh. Také to vyjadřují v nedělních projevech, ale při praktické realizaci od pondělka do soboty eh, to tak dobře nefunguje. Týká se to druhého, třetího energetického balíčku, ale také uplatňování práva e, přímo v místě. E, začneme ACER e, v měsíci březnu a doufám, že to je to, že se to podaří schválit během tohoto roku a by 1. března eh, bylo možné zahájit ACER, jak bylo plánováno. Energetické strategie můžeme popsat eh, pěti eh, hlavními oblastmi. Za prvé jde o úspory energií. Abychom dosáhli cílu do roku 2020, chceme využívat lépe potenciálu úspor a e, e, lepšího využívání energetické účinnosti na březen příštího roku bych chtěl e, proto ohlásit strategii energetické účinnosti. Příprava na tuto strategii již pokročila. Očekáváme předložení vaší zprávy a na základě té zprávy a jednání s odpovědnými osobnostmi. Budeme jednat v prosinci a e, v lednu. Musíme ještě e, vyřešit některé otázky definicí a jak bylo řečeno v březnu, chceme předložit e, vám a všem dalším partnerům návrh naší energetické strategie. Druhá priorita se týká rozvoje energetických sítí, aby bylo možné propojit všechny členské státy na jednotném trhu, ale i za jeho hranicemi. K tomu se ještě vrátím. Za třetí chceme eh, zajistit eh, bezpečné dodávky a dostupné energie. Toto téma se týká energie cen za energie a to bude eh, důležitým tématem. Za čtvrté, v konkurenci s ostatními regiony světa chceme zachovat svou špičkovou pozici v rozvoji nových technologií na základě eh, výzkumu a vývoje a eh, nebo ji ještě rozšiřovat. A za páté, měli bychom vložit na misku vach výrazněji naši geopolitickou váhu a eh, zajistit o to, aby naši partneři v třetích zemích více pocítili v náš prospěch naši energetickou politiku. Jistě e, balíček věnovaný infrastruktuře je e, důležitý pro všechny cíle v energetické politice infrastruktura, zejména pro výrobu elektřiny a plynu. Musíme vidět, že naše sítě zastarávají a z hlediska kvality a kapacity sotva pustočují, protože potřebujeme solidaritu, diversifikaci, eh, integraci obnovitelných energií toho všeho chceme dosáhnout v konkurenci na energetickém trhu. Evropský energetický program pro oživení konjunktury, který jste předložili, je eh, dobrým modelem téměř 79 eh, prostředků se vynakládá pro vytváření evropské přidané hodnoty a i 146 eh, milionů eur programu pro obnovitelné projekty a projekty energetické účinnosti umožní dosáhnout těchto cílů, ale musíme eh, v Evropě více investovat do infrastruktury, do budování propojovacích soustah. Musíme odstraňovat eh, úzká místa, abychom mohli dosáhnout eh, volného toku energií v Evropě. A proto několik Uh, úvah eh, také o sousedských vztazích. Evropská eh, infrastruktura a sousedství všech evropských států se, se stává ze všech možných států i také s, ve vztahu k Norsku, Švýcarsku, Chorvatsku, a eh, k kandidátským zemím Srbsko, Balkán obecně, ale i Ukrajina před několika dny vedla prvé jednání s ministry pro energetiku z Kijeva a z Moskvy. Bylo to trilaterální a potom zajímavé téma Turecko. Integrace Turecka do našeho společenství energetiky a infrastruktury je výhodné pro všechny zúčastněné. Téma Jižní koridor až po Kaspické moře, eh, kdy Turkmenistán, Kazachstán a Azerbejdžán eh, projevil už zájem. A když se podíváte na ofenzivu ruských partnerů, pak se domnívám, že Rusko je nutným logickým partnerem v otázkách energie v oblasti infrastruktury a energetického společenství eh, bude možné tyto vztahy eh, eh, završit. Eh, stělujeme naše priority v oblasti eh, infrastruktury do roku 2020 a později. A další téma, jak můžeme urychlit schvalovací řízení, jak můžeme umožnit investice, jak musí vypadat regulace, eh, schvalování a vývoj cen až po otázky, jak eh, můžeme rozšiřovat kapacity ukládání. To budou oblasti, které před námi stojí podle našeho odhadu eh, plynárenské a elektrické sítě eh, si vyžádají investice asi ve výši 200 miliard eur těžiště eh, bude u soukromých investic, aby bylo možné zaplatit plyn to je pro nás tématem eh, pro budoucí debaty o rozpočtu a to budou tedy obecně eh, platná témata. Přitom usilujeme o vytváření strategických eh, dálnic elektřiny po celém kontinentu a opíráme se o širší spolupráci mezi skupinami členských států na severozápadě Evropy kolem eh, Severního moře, eh, na jihozápadě ve střední Evropě Baltské státy, eh, Polsko plus Finsko na severovýchodě Evropské unie a potom celá oblast střední Evropy a potom až směrem dolů a zapojení balkánských států. Šest, sedm větších regionů připravuje eh, takovouto důležitou spolupráci. Také chceme posílit regionální spolupráci i se třetími zeměmi. Těší mě, že země kolem Severního moře se chtějí spojit eh, k regionální spolupráci. V pátek členské státy plus Norsko eh, podepíší příslušné záměrové prohlášení. Potřebujeme lepší a rychlejší schvalovací řízení. K tomu je také třeba eh, se otevřeně vyjádřit musíme v každém případě respektovat ústavy a legislativu zúčastněných států. Musíme eh, plně respektovat právní stát a majetková práva a také práva eh, našich eh, místních orgánů, obcí, ale přesto je možné pracovat důkladně a rychleji. Z Německa vám mohu říci, že v 90. letech, kdy se eh, budovaly železniční a dálniční cesty na východě, eh, to bylo možné jenom, když jsme měli příslušný eh, zákon a všechny instance začaly rychleji pracovat a i soudní cesty se urychlily. Když se podíváte na úroveň zprávy, na eh, úřady a soudy. Ty právní řízení se zpravidla řeší eh, podle došlé pošty. Přijde žádost o eh, azyl, o stavební povolení a potom teprve povolení infrastruktury. Energetická infrastruktura má mít přednost v každém případě z časového hlediska před všech, všemi ostatními řízeními. Tak se podaří eh, zkrátit eh, dlouhé čekání na instancích a očekávám, že členské státy také zaměstnají příslušný personál, posílí personálně příslušné úřady a orgány aby mohli co nejrychleji, ale zastatečnou eh, důkladností urychlit schvalovací řízení. Potom, jak již bylo řečeno, potřebujeme solidní finanční rámec, eh, který eh, bude v prvé řadě vycházet ze soukromého financování a bude doplněn evropským kofinancováním. Kromě obou z iniciativ naší energetické ke strategie, eh, na níž se váš parlament vy velice efektivně podílel a kromě infrastrukturního balíčku, eh, kdy eh, počítáme s dalšími kroky, bych chtěl ještě upozornit na naši iniciativu na téma jaderné energetiky, která se bude projednávat. Jaderné odpady, musíme usilovat o maximální standard v celé Evropě, e, protože bezpečnost se nedá dělit. Proto bych vás chtěl požádat, abyste již před oficiálním e, projednáváním stělili své názory. Jsem ochoten s vámi, s jednotlivými stranami, e, s vaším výborem v parlamentu vést jednání to projednávání ještě není u konce, e, zlepšování, konstruktivní návrhy, kritika každého druhu e, musí, jsou pro mě důležité, abychom e, dosáhli dobrého výsledku v oblasti vinných odpadů. Děkuji vám. Srdečně vám děkuji. Mám na seznamu celou řadu přihlášek o slovo, mezi tím jejich je 12. Vzhledem k času bych chtěl doporučit, abychom ukončili seznam řečníků, ne 13, 14, takže končíme seznam řečníků, pokud s tím souhlasíte a byl bych vám vděčný, kdybyste se snažili eh, položit otázku za dvě, tři minuty. Pan Šimanský jako první. Děkuji bardzo. Velice děkuji, eh, pane komisaři. Já bych se chtěl dotknout dvě, dvou věcí. Pro eh, eh, Rozvoj společného trhu s energií má klíčový význam diversifikace dodávek tranzitu, tedy z míst, odkud pochází plyn. V Černém moři máme co dělat se velkou konkurencí mezi evropským projektem Nabucco a mezi projektem Gazpromu Softream. Kdo vyhraje tuto konkurenci za příštích 10 a 15, kdo ten svůj eh, plynovod naplní zakázkami, na tom záleží úspěch. Jak se zdá, že Nabucco nyní probíhá, pro, pro, je poměrně v dramatické situaci. Vzhledem také k velice ofenzivní politické podpoře ze strany Rusko a některých členských zákup států pro projekt Softream. Chtěl bych se zeptat, zda je to pravda, že Evropská komise přihlíží k možnosti toho, aby South Stream dostal prioritu v rámci transevropských energetických sítí. Neskrývám, že to by bylo pro nás nepříjemné překvapení, kdyby tady byla politická podpora komise projektu, který je vlastně konkurenční vůči projektu EU, kterým je Nabucco. A vy jste také hovořil o konzultacích s bulharskou a polskou vládou, co se jedná jamajského plynovodu a South Streamu ve světle smluv podle toho, jak to reguluje eh, smlouva, konkrétně Jamalu. Tady máme co dělat eh, s podstatnými omezeními, co se týče realizace principů společného trhu. Děkuji. Paní Podimata. Pane předsedo, a dovolte, abych vám poděkovala, pane komisaři, že jste se sem dostavil. Děkuji také za velice komplexní eh, prezentaci. Souhlasím, že zasedání rady 4. Eh, února eh, vyšle velice důležitý signál, co se týče vysoké priority, která se momentálně dává Um, energetické politice podle článku 14 smlouvy. A doufám, že výsledkem této rady bude právě důraz na tuto prioritu na význam udržitelné energetické politiky a to i s ohledem na úlohu Evropského parlamentu pokud jde přípravy toho všeho, to si myslím, je třeba rovněž zdůraznit. Pak mám ještě celá konkrétní dotaz, který se týká nové energetické strategie k roku 2020. Komise hovoří o tom, že je třeba zabezpečit určitou konvergenci, harmonizaci národních systémů energetiky s tím, že se zdůrazňuje, že tento konkrétní trh se bude měnit. Z lokálního trhu se přetvoří na mezinárodní trh. Pochopitelně, že evropský trh velice podpořil takovýto vývoj ke kterému v současné době dochází. A když se podíváme na národní akční plány, které byly schváleny v oblasti energetiky, tak se nám to jeví tak, že naše podpora těchto národních akčních plánů byla správná. To znamená, že podpora Evropského parlamentu za poslední čtyři roky v tomto směru byla správná. Teď zjišťujeme, že většina potřeb na rok 2020 jsou dosažitelné podle prognóz. Takže jestliže se bude měnit tento již úspěšný model, tím, že se zavedou například zelené povolenky, to vlastně může ohrozit rozvoj eh, trhu pro obnovitelné zdroje energie. A vy víte, a to se také obrazilo ve vašem sdělení, že je třeba, aby tady byla příslušná infrastruktura. Samozřejmě vy také zdůrazňujete velké eh, finanční náklady, které eh, modernizace této infrastruktury bude stát. Tak se vás ptám, jak eh, chcete změnit tu směrnici, která už existuje o obnovitelných zdrojích energie, tak, aby bylo možné postupovat dále s harmonizací národních režimů prostřednictvím vytvoření pan evropského systému zelených povolenek. Děkuji mnohokrát.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 Pane předsedo, eh, pane eh, komisaři, děkuji vám za vaši velice obsažnou prezentaci a velice se těšíme, že budeme spolupracovat eh, s vámi velice úzce v, poslední, v příštích měsících. Minulý týden ve Strasburku jsem se zúčastnila diskuse o energetické účinnosti a teď bych chtěla více hovořit o vašem balíčku infrastruktury. To je moc důležité, jak se tam zdůraznil. Jak víte, moje skupina pohlíží na ob obnovitelné zdroje energie jako jednu z nejvýznamnějších priorit s ohledem na změny klimatu a také zabezpečení dodávek energie v našich zemích. Víme, že mnohé členské státy mají větší a některé menší iniciativy. Jsou tady určité důvody pro optimismus, ale mě by zajímalo, zda si myslíte, že můžeme mít infrastrukturu, abychom řešili výzvy obnovitelných zdrojů, protože zaprvé je tady takzvaná super síť, o které jste se zmínil to by nám umožnilo zajistit, že významné projekty z eh, obnovitelných zdrojů by se mohly napojit na eh, distribuční síť, to je velice důležité a měli bychom na to tlačit dál. A pak je tady takzvaná chytrá síť. Jinými slovy, důležité je zajistit, že vzhledem k decentralizované podstatě eh, těchto iniciativ v oblasti obnovitelných zdrojů musíme tedy jednat hodně rychle. V některých členských státech už se pokročilo dopředu, ale jiné eh, zaostávají bylo mi řečeno, že je tady skutečně problém, co se týče dodávek. A v některých členských státech se poukazuje na potíže, na překážky, jak to dostat na trh, tak možná byste, pane eh, komisař, nám mohl naznačit, eh, jaké iniciativy by přicházely v úvahu, aby se eh, to odehrávalo hladče, jak je legislativa by byla zapotřebí, abychom mohli uspíšit přístup k chytrým sítím a je důležité to opravdu urychlit. Paní Hercogová. Velice vám děkuji, pane předsedo, pane komisaři, děkuji, že jste nás navštívil a že nás informujeme. Je to vždycky velkým potěšením eh, přijeďte prosím častěji, náš výbor vás vždy podpoří. Chtěla bych položit tři otázky. Za maďarského eh, předsednictví se 4. února bude konat energetický summit. Jaký výsledek od něho očekáváte? Je to otázka energetické eh, bezpečnosti. Jak může tedy eh, Evropský parlament přispět k úspěchu tohoto summitu? A má druhá otázka zní, Kdy můžeme očekávat tento balíček eh, infrastruktury? Kdy nás o něm budete informovat? A co se týče těch eh, chytrých sítí, tak je to otázka energetické účinnosti. To je nesmírně důležité, protože tady eh, vládne velká konkurence, zejména co se týče firm, které nabízejí digitální služby. Takovéto digitální společnosti mají výhody oproti klasickým energetickým podnikům. A třetí otázka či připomínka. Velice nás těší, že máte odvahu a že jste eh, hovořil o návrhu o nakládání s atomovými eh, odpady. To je opravdu odvážné. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane komisaři, Francouzský parlament, když eh, transponoval eh, směrnice eh, ohledně trhu s elektrickou energií, tak bych se chtěl vrátit k tomu, že jste říkal ve svém projevu, že je důležité zaměřovat se na dobrou cenovou politiku. Podle našich odborníků to však ale znamená, že bychom potřebovali 7 až 11 elektřiny z Evropy už nyní a 20 až 25 v roce 2015. A ti sami odborníci říkají, že z toho, že to bude výhodné pouze pro určité společnosti, to znamená pro ty největší. Ale komise má zastupovat obecné zájmy a ne soukromé zájmy, takže já se chci zeptat, jaká opatření hodláte zavést, aby nedocházelo k zneužívání spotřebitelů a kdy začnete zvyšovat Eh, obecné povědomí a obecný zájem na bezpečnosti všech občanů na místo pouze konkurenceschopnosti konkrétních společností. A získávání eh, soukromých, eh, veřejně soukromých partnerství, které se zabývají kromě jiného i otázkami bezpečnosti. Pan Balšetis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, jsem velice rád, že jste k nám přišel a také za vaše komuniké, které bylo naprosto jasné. Můj názor je, že kdybyste k nám promluvil před rokem, byla by situace zcela jiná. Ale dnes se musíme dívat do budoucna, kdy budeme mít uniformní a jednotný energetický systém. Komise navrhla novou energetickou mapu pro Evropu. Možná, že bychom při této příležitosti se měli ještě jednou zaměřit na eh, energetické plány jednotlivých členských států. Protože některé země stojí před dilematem, zda mají začít budovat velké firmy, velké eh, velké elektrárny, například jaderné, a velice často nemají jednoznačnou odpověď. A pokud bychom se podívali na tyto energetické plány, eh, umožnilo by to konec konců i komisi eh, poradit takovým členským státům. Často jsme říkali, že je levnější vyrábět jadernou energii než energii z obnovitelných zdrojů. Nemyslíte, že je nutné podporovat země, které by se zavázaly vyrábět energii z obnovitelných zdrojů? Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já bych vám chtěla nejprve poděkovat za možnost vyměnit si názory. Je to opravdu velkolepé, že s námi vedete tuto diskuzi ještě před energetickou radou. Pro nás je rozhodující, jak budeme rozšiřovat energetickou infrastrukturu. Již jste se o tom zmiňovala. Já jsem stále ještě skeptická, co se týče financování. Řekl jste, Část má být z soukromých prostředků, část kofinancování a vzhledem k projednávání rozpočtu a k situaci v národních státech se domnívám, že je všude dobrá vůle a že bude ovšem nesmírně obtížné to prosadit, takže neměli bychom e, otevřít ještě jinou kapitolu evropských obligací, abychom energetické e, e, projekty mohly v Evropské unii obecně s nás financovat. Zajímavé je, jak chcete konkrétně řešit urychlení schvalovacích eh, procesů. To je také naléhavé. Děkuji, že chcete postupovat tak rezolutně. Já nevím, všechny ty schvalovací řízení probíhají na národní úrovni eh, v Německu, eh, z části i na úrovni jednotlivých eh, zemí. Ale jak je možné tedy zaintervenovat na evropské úrovni, abychom neslyšeli námitku principu subsidiarity, že se to Bruselu vůbec netýká? Jak bychom to tedy mohli sformulovat jako cíl. A mám otázku eh, k eh, besedek. Je to eh, také něco, co chcete prioritně podporovat a co chce konkrétně učinit, abychom pokročili u tohoto projektu, který je nesmírně zajímavý z hlediska energetického mixu. Děkuji, Ivo Belet. Děkuji. Já budu velice strčný, mám stejnou otázku jako Angelika, týká se to financí, pane komisaři, protože to je konců hodně zásadní, když se bavíme o dosahování toho, co jste nám zde dnes předložil. Když máme mluvit o nových finančních nástrojích, eh, myslím si, že toto je opravdu skvělá příležitost vytvář, vytvořit eurobondy jako nástroj, který nám pomůže realizovat tento velice ambiciozní cíl. Můžete nám dát eh, nějaký odhad časový, kdy tyto finanční nástroje, ať už to budou eurobondy nebo eh, garantované půjčky, eh, kdy budou v Evropské unii dostupné? A další věc, na kterou bych se chtěl zeptat, jsou ty schvalovací postupy. Ty jsou také velice zásadní. Vy jste to velice hezky popsal s tím, že bude existovat jednotný přístupový bod, že to bude Evropská unie koordinovat eh, na regionálních nebo národních úrovních. To je velice ambiciozní cíl, je to velice důležitý cíl. My vás eh, u tohoto cíle budeme plně podporovat, protože si myslím, že to je jeden ze základních aspektů všech možných takovýchto infrastrukturních projektů, ale opět, kdy čekáte, že takovéto jednotné kontaktní body budou k dispozici? Protože no, panuje názor, že by, t- by toto mělo být dostupné v rámci pěti let, ale bude to konkrétně v roce 2014 nebo 18 nebo kdy? Děkuji. Kolega eh, Turmes má připomínku k jednacímu řádu. Já bych chtěl podotknout pouze to, možná by to bylo dobré i pro pana komisaře, že by odpověděl na to, na co se lidi zeptali do posud a poté se vyjádří k tomu, na co se zeptáme potom, protože já si myslím, že takto, když bude muset odpovídat na 40 otázek najednou, tak to um, nepřispěje k průběhu. Ještě dám příležitost jednomu kolegovi, aby položil otázku. Máme určitý časový rastr. Pokud chcete, pane komisaře, s tím souhlasí, můžeme to i přerušit a bude první kolo odpovědí, jinak by byl na řadě kolega Žadu. To je teď váš problém. Eh, téma plynovodu a koridorů. Nemáme v úmyslu blokovat, eh, protahovat nebo stěžovat budování South Streamu. South Stream chápeme jako plynovod, který v prvé řadě má přivádět plyn z Ruska na evropský trh a má posloužit k diversifikaci, tedy počet a kapacity plynovodů eh, se tak má zvýšit. South Stream nepokládáme za plynovod, které má vytvářet eh, především takovou okliku přepravy eh, plynu z eh, kaspického prostoru. Proto máme i menší projekty a IT a potom větší projekt Nabucco. Všechny ty chceme v evropském zájmu podporovat. Co se týče kaspického prostoru, Azerbajdžán je nadále ochoten dodávat a veškeré dohody e, s členskými státy a okolními státy, jako s e, Tureckem, e, byly uzavřeny. Rakousko je ochotno přes vytvořit eh, ten plynovod přes celou řadu států. To je eh, připraveno eh, z hlediska stavebního práva a politického rozhodnutí. Tady jde jenom o množství a rozhodnutí vlády v Bagdadu nejprve jednat s centrální vládou o dodávce dodávkách eh, do tohoto plynovodu bude velkým základem. A eh, před eh, několika dny to ministr vyjádřil zcela jasně, je ochoten zajistit tyto dodávky, až vytvořit plynovod přes Kaspické moře. Předseda Barroso chce navštívit tuto oblast začátkem roku a získat také a vyjádřit politickou podporu a evropský zájem. Zajímavé je, nás jste to četli, že eh, prezident Putin navštívil Berlín a přijal celou řadu konstruktivních nabídek pro obchodní a průmyslové partnerství, ale s výhradami co se týče pravidel jednotného trhu. Eh, Polsko, Rusko, Bulharsko eh, budou jednat jak na úrovni Gazpromu a i s ruskou vládou. Před devíti dny eh, byl zahájen desátý energetický dialog a s chceme partnerům ukázat své pravidla, naší energetickou filozofii, ale aby to bylo možné sladit s ruskými politickými a ekonomickými zájmy. Není to snadné. Putin eh, říká, že přece nebude budovat plynovod a my do něho vyvrtáme otvor. Tak eh, že se to eh, musí ještě racionálně vyřešit. Za druhé, s vaším souhlasem, pokud si to budete přát, bych vás ještě eh, před 4. únorem navštívil, abych vás seznámil s pořadem jednání Evropské rady. Eh, s prezidentem Van Rompojem jsme vytvořili pracovní skupinu pro projednávání programu eh, témat a i podkladů a bude to pod záštitou pana Barozy a pana Van Rompoje. V současnosti se bude asi jednat o 15 případech. Provedeme takovou předběžnou bilanci a o zhodnocení postupu na jednotném e, trhu. Dále půjde o infrastrukturu, za třetí o společné formulování energetické politiky vůči třetím zemím. Něco jako energetická zahraniční politika. Dále e, výzkum v oblasti energetiky a potom energetická účinnost a konkrétní postupy, abychom se v nadcházejících deseti letech dostali tam, kam chceme. A potom harmonizace pravidel pro využívání energií z obnovitelných zdrojů. Jistě po dobrých eh, úspěších uplynulého desetiletí eh, v četných členských státech eh, platí pravidla a Podařilo se nalézt postupy, jak integrovat a budovat eh, zdroje obnovitelných energií. Nyní je před námi více harmonizace na evropské úrovni. Týká se to eh, projektu jako větrné parky a eh, pří by řešní parky u Spojeného království, dále ukládání energie v Norsku abychom metropolím, jako je Hamburg, Amsterdam, Rotterdam, eh, eh, mohli pomoci. A to všechno překračuje eh, svrchovanost jedné členské země, národní záruky pro prvotní odběr energie nebo pro stanovování cen jsou tedy u konce. A tento postup je ještě mnohem výraznější v oblasti Středomoří. Proto očekávám, očekáváme eh, eh, harmonizaci, nehovoříme o evropeizaci, harmonizaci pravidel eh, ohledně priorit a zaručených cen, protože energie nezná cestovní pasy, eh, nedá se nijak eh, rozpoznat eh, ani vůni ničím. Takže máme přeshraniční evropské projekty. Na téma Smart Grids jsme vytvořili pracovní skupinu, která nám dá odpověď na otázku koncem jara, co musíme udělat my v Evropě. Domnívám se za prvé standardy techniky, jak eh, musí eh, eh, technické přenosové systémy vypadat. Elektrotechnika, a informační a komunikační technologie, jak musí spolupracovat. Dále chceme pokročit v tématu Smart Cities a potom také téma eh, sítě pro elektřinu s přidanou hodnotou. Chceme je využívat i pro informace a eh, navigace. Eh, zajímavé je a doufám, že to budou naše zářné projekty a že na komise podpoří u toho projektu Smart Cities. Téma implementace druhého eh, energetického balíčku pro jednotný trh budeme vytvářet na tlaku prvého již uplynou lhůty a ti, co se opozdili, eh, budou vystaveni naše eh, nátlaku z naší strany. Generální ředitelství to bude poskytovat poradenství těm členským státům, které eh, potřebují pomoc při implementaci. Zazněla tu otázka, jak bude vypadat financování a schvalování infrastruktury. U financování jde v prvé řadě o to, aby Eh, národní eh, zákony, které se týkají regulace a schvalování cen například elektřiny nebo vytváření, eh, dovolili vytvářet rezervy. Národní regulátoři mají především dva úkoly v rámci národních zákonů. Za prvé podporovat konkurenci, zabraňovat vzniku kartelů. Druhým úkolem je hájit zájmy spotřebitelů, aby cena energie rozhodnutí zůstala pokud možno stabilní. A u regulátorů máme poprvé také prvek, který zvyšuje ceny tím, že eh, eh, ceny za eh, přepravu a e, spojují a doplňují o téma vytváření rezerv na e, rozšiřování a udržbu sítí. Přesto budou e, vznikat vedení, která se nevyplátí, ale přesto přes hraniční systémy budou vyžadovat kofinanci jako důležitá evropská řešení. A proto říkám, Eh, jenom upřímně, ještě neoficiálně. Až eh, konjunkt, program na oživení eh, konjunktury, který také obsahuje energetickou infrastrukturu a je, bude dotován 2,4 miliardami. Budou to dobře vynaložené prostředky s e, mírou kofinancování 10 až 40 procent, zejména přeshraniční oblasti a u menších členských států, kde e, nejsou ještě tak e, silné trhy ani spotřebitelé. 800 milionů eur je částka za rok v v dalším období financování 5 až 10 let to bude smysluplná částka, abychom měli příslušné pobídky pro vytváření infrastruktury nejenom v době krize, ale i e, v běžném rozpočtovém období. U schvalovacího řízení a obecně při plánování eh, eh, počítáme s našimi partnery a také s agenturou ACER. Ještě jednou nemůžeme zasahovat do národního ústavního práva. To znamená urychlení toho schvalování, plánování, eh, soudního řízení, právního účinku. Toho lze dosáhnout jenom členské nějaké zemi, ale s členskými státy můžeme dohodnout personální posílení, zkrácení eh, projednávání na instancích nebo přednost záležitostí infrastruktur před jinými řízeními. A opíráme se o proces osvědčených postupů a členské státy budou v zájemné konkurenci při respektování pravidel právního státu, ale jasně urychlí schvalovací řízení na místo 12 eh, nebo 20 let bude přenosová přeshraniční soustava hotova třeba za 5 let. To bude ve prospěch naší energetické politiky. Eh, vědomě jsem hovořil o oblasti Středozemního moře. Eh, eh, vytváří si jednotlivé týmy. Francouzi nyní vytvořili takovýto tým. Jde o otázku, zda s evropskými investory v zemích, jako je Maroko, Tunisko, Alžírsko, Libie, Mauretánie a také zeměmi Blízkého východu obchodu bude možné eh, vyslat určité pobídky k investování a eh, ponecháme eh, elektřinu na tamnějším trhu, tedy světlo, slunce, chlazení, infrastruktura a bezpečnost a například také získávání vody z mořské vody, kdy se ujmeme určité části. To, co bude možné vyřešit technicky. Také na základě harmonizace evropského práva v otázkách obnovitelných zdrojů energie. Je to otázka jednotného trhu musíme dosáhnout toho, aby eh, španělský eh, trh s elektřinou se spolu s francouzským stal evropským trhem a zase francouzský eh, s německým, protože to propojení přes Pyreny nebo přes Rýn ještě nejsou hotovy a ty jsou bezpodmínečným předpokladem. Kolega Žado je na řadě. Merci, monsieur le président. Euh, merci. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Vy jste zmínil jako jednu z priorit snižování spotřeby energie, energetickou účinnost a tím se dostáváme k debatě o plynovodech a o dodávkách plynu. Já bych jenom připomněl, že 20% eh, úspora Eh, energie v Evropě představuje zhruba 20 plynovodů buko. Jste zmínil také program pana Barosa, který má zajistit dodávky plynu, ale dovedete si představit, že eh, už na ten summit, který bude probíhat v únoru, byste měli připraveno ehm, nějaké představení nejlepších boilerů, které jsou v Evropě k dostání, kromě toho, že tam bude komise, rada a parlament. Protože eh, když chceme tlačit na to, aby se zlepšila energetická účinnost, dejme tomu boilerů, tak by i třeba toto podle mě vedlo k desetiprocentní energetické úspoře, to je ekvivalent plynovodu buka. Vy jste zmiňoval také nedostatkové energie, to se nevztahuje pouze na elektřinu, ale když se třeba podíváme na předpisy o emisích CO2 pro osobně nákladní auta, tak když začneme přemýšlet o tom, že nastavíme hodně silné, hodně, hodně přísné standardy, tak dosáhneme dalšího snížení o nějakých 20 až 30 A pokud by existovala správná iniciativa pro výstavbu a pro renovaci stávající výstavby, tak u toho lze eh, snížit energetickou spotřebu o dva nebo o tři řády. Takže to je oblast, to jsou všechno oblasti velkých potenciálů, takže říkáme, že je to naše priorita, ale e, v podstatě to neprosazujeme. Pan Micaros, prosím. Děkuji. Energetická politika oficiálně spadá do kompetencí členských států. Pane komisaři, děkujeme za vaši angažovanost, že se snažíte opravdu věnovat tomuto tématu a děláte, co je ve vašich silách. Dále je důležité, o čem hovoříte. A to je e, bezpečnost dodávek energií. To nás velice těší, a, e, jak je to uvedeno ve zprávě pana Vidala Kvadrase. Pro nás země ve střední a východní Evropě je to velice důležité, protože ještě nejsme tak daleko v této oblasti. Pane komisaři, jak se na to e, díváte, kdy se e, nám podaří tyto země, které vstoupily do EU po roce 2004 do e, jednotné energetické infrastruktury? Byla to většina z středo- a východoevropských zemí, které vstoupily do EU po roce 2004. Jistě je to otázka financování, ale jistě existuje nějaký časový harmonogram jsem rád, že eh, jaderná energie patří k prioritám. My jsme byli velice skromní a ani jsme si netroufali o tom eh, hovořit. Jsme rádi, že se o tom zmiňujete, že jaderná energie zůstane po dobu 50 let hlavním zdrojem výroby energie v Evropě. A eh, bezpečné ukládání odpadu je důležité. O tom jsme měli dnes dopoledne slyšení a také je důležité ta bezpečná přeprava eh, jaderného paliva. Víte, že se v Gorlebenu eh, konaly velké eh, eh, manifestace proti tomu, tedy přeprava a ukládání je důležité a dále výzkum a inovace. Vím, že to není oblast vašich úkolů, ale komu chcete věnovat nejvíce pozornosti a prostředků? Inovacím, výzkumu, kolega Odi? Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le commissaire, de l'attention que vous avez. No, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, že věnujete takovou pozornost našemu výboru. Členské státy samozřejmě mají na starosti zdroje energie, ale máme teď tady organizaci trhu s, energetik, s energií a zabezpečení dodávek. Jak vy se na to díváte eh, z hlediska vnitřního trhu s energiemi? Můžeme mít takový trh, dokud nebudeme mít regulatorní orgán pro celou Evropskou unii? Hodně se hovoří o regulačních opatřeních na finančních trzích a koordinace mezi evropskými regulátory a národními eh, koordinátory, eh, regulátory, pardon, jak by to fungovalo v energetice. A pak nákupy eh, plynu z, z Kaspického moře. Jak se na to díváte teď? Protože nezdá se, že by to bylo příliš v souladu s konkurenčním přístupem, který jinak zaujala Evropská unie. Pak tady byla také otázka eh, týkající se plynu z pouště. Můžete k tomuhle říci více a vůbec tedy o sítích eh, přenosových sítích elektřiny a plynu. Eh, můžeme nějak kontrolovat, komu to vlastně patří. A můžeme my, občané, mít záruku, že při liberalizaci fungování vnitřního stohru energiou, že tady nebude nějaký zahraniční operátor, který by najednou se stal vlastníkem celé elektrické nebo plynové sítě. Jako příklad uváždím Gazprom nebo čínského operátora. Můžeme tedy zajistit, že opravdu evropské sítě zůstanou evropským vlastnictvím? Tomáš? Termes. Chtěl bych nejprve eh, zareagovat na paní Niebler. Myslím, že to opravdu vede k cíli, že eh, je dobré to skombinovat s infrastrukturou. Mám jednu otázku, Chtěl bych eh, navázat na to vaše eh, prohlášení. Chcete harmonizovat obnovitelné zdroje energií. Chtěl bych eh, našim poslancům připomenout, že na podzim 2007 Evropská komise představila model harmonizace na bázi zelených certifikátů pro celou EU a my jsme se potom jakožto poslanci sešli se zástupci členských států, analyzovali jsme to a dospěli k názoru. Za prvé, když máme e, cíle e, stanovené na národní úrovni, takže e, země chtějí je takto financovat a Polsko nechtělo, aby ostatní země eh, mohly využívat eh, levného potenciálu biomasy eh, v Polsku, protože by Polsko potom muselo draze investovat. To byla jedna věc. A za druhé experti nám vysvětlovali, že když odejdeme od národních fit-in systému nebo od těch modelů technických certifikátů. Potom vytvoříme eh, marginální trh a budeme muset financovat větrná zařízení eh, a platit eh, ceny do posledního centu. A to se stalo. Znamenalo by to zdražení o až 50 miliard pro spotřebitele. A tak, jak vy jste to teď vysvětloval, mám dojem, že opět otevíráte diskuzi, kterou jsme opravdu eh, podrobně vedli. Eh, to je eh, frontální útok na národní systémy, útok na podstatnou součást směrnice, která ještě nebyla implementována. Má být implementována k 5. prosinci věci. Chtěl bych vás požádat, abyste explicitně prohlásil, že o toto nesil, neusilujete a rozhodně jste se nezmiňoval o tom, že ve směrnici máme mechanizmy spolupráce. A ty dva příklady, které jste uváděl, offshore, větrné elektrárny, toho můžeme eh, využít těch eh, mechanismů kooperace. Je to 300 nebo 500 MW, o nich ve skutečnosti hovoříme, takže to je zcela malicherné. Takže eh, na základě projektu Desert Tech, které chceme podpořit, nemůžeme přece dát přednost těm eh, obnovitelným zdrojům. Eh, to, co bylo stanoveno ve směrnici kvůli eh, těm projektům dezertech, to by nebylo odpovědné, kolegyně Merkis. Děkuji, voorzitter, dank commissaris voor uw komst. Ik heb, uh, uh, uh... Děkuji, pane komisaře. Velice stručná otázka s dovolením. Vy jste už tady hovořil i o chytrých měřičích. Ty jsou velice důležité pro elektřinu vyráběnou na místě. Také hovoříme o chytrých městech. To je, a samozřejmě standardy jsou také důležité. Poněkud mě šokuje, že e, komise přichází e, se standardy tak e, pozdě. Víme, jak je to důležité například pro elektrická auta, o kterých se bavíme od začátku roku. A teďko komise říká, že vypracuje standardy do roku 2012. Tam se tedy o jakých konkrétně standardech hovoříte a jaký je k tomu časový rámec. Ještě bych dodala tolik, že ne všechny eh, členské státy jsou až tak nadšené eh, pro inteligentní měřiče. Například u nás se o tom hovořilo, že to je otázka určitého soukromí, pak také hovoříte o té supersíti. síti. Já jsem v životě neviděla eh, plán, který by opravdu vycházel z komplexního přístupu, tak, aby se zajistilo, že elektřina místě vyráběná může být prostřednictvím propojení dávána dále k dispozici. Hovoříme o těch super dálnicích a možná, že nepotřebujeme takovéto elektrické superdálnice, pokud se bude elektřina vyrábět více na místě a v menších objemech. Myslím si tedy, že je důležité, abychom propagovali mikrogeneraci, mikrovýrobu energie elektřiny. Já vím, že dnes jsme tady měli teplotu jak na severním pólu a možná, že jste tady zaznamenal, že tady bylo hejno, hejno tučňáků. Byla to taková reklamní akce na podporu designu a mě, mohlo by se ušetřit mnoho miliard eh, de, eh, euro, kdyby se zavedly systémy elektrické účinnosti eh, pro kotle. My, opravdu elektrické úspory, elektrická účinnost je vynikající věc nejenom, že to uspoří spotřebitelům, ale že se nám také podaří lépe dosahovat eh, klimatických sil A kdy tyto energetické úspory budou závazné, na to se taky ptám. Děkuji mnohokrát. Domnívám se, že ten efekt počasí tady v Bruselu, že to snad je i efekt eh, oteplování, respektive museli bychom, se, museli bychom eh, se, si vyjasnit, jak to opravdu je. Mám tři stručné otázky. Tak tady ta první, paní komisaři. Eh, politické cíl 3x20. Nedalo by se toho lépe dosáhnout, kdyby každý členský stát více, tedy pružněji to mohl realizovat podle svého a ne, aby se mu řeklo, co má udělat. Například v Polsku by se toho lépe dosáhlo, kdybychom investovali do elektráren a tepláren a kdybychom modernizovali a kdybychom příliš nerozptilovali prostředky. Za druhé, nebylo by dobré v rámci těchto cílů 3x20 lépe definovat efektivitu, protože to vypadá, že se bavíme o různých věcech. Přece se nejedná o nějaká omezení realizování, ale jedná se o skutečnou efektivitu neboli racionální využití energie. A třetí otázka, zda by nebylo dobré odblokovat investice do vysoce výkonných elektráren, které spalují uhlí, přičemž technologie CO2 by se vedly, spíše zaměřily na ty elektrárny, které spalují jiný druh paliva, protože jedná se tady přece o spravedlivou konkurenci. Kolegyně Joran Cizlík. Johan Komisár za váš prezentaci. Děkuji, eh, pane komisaři, za vaše vystoupení. Mám dva dotazy. První se týká toho, co tady řekl můj kolega Odier ohledně specifického vztahu mezi Evropskou unii a Ruskem. Na, boku je zcela určitě evropskou prioritou. A South Stream podle mého názoru neplní kritéria Evropské energetické strategie. South Stream, eh, tady Rusko vychází z inovativního eh, přístupu, aby se, dostal, aby se dostalo na náš vnitřní trh. Můžete tedy podrobněji vysvětlit, jak hodlá Evropská komise hájit evropské zájmy a jak bude plnit eh, cíle třetí liberalizačního balíčku. A moje třetí otázka. Vy jste tady zmínil dlouhá schvalovací postupy pro infrastrukturu v oblasti energetiky. Evropský parlament podpořil návrh že Evropská komise by měla vypracovat návrh minimálních standardů pro nové elektrárny a, a také schvalovací řízení. Ráda bych věděla, co si o to myslíte a také, co si myslíte o e, udělování licencí pro nové elektrárny na evropské úrovni. Myslím si, že by to bylo užitečné pro ty členské státy, které zvažují um, zavedení energie z jádra. A a také pro ty členské státy, které mají menší kapacity, zejména z hlediska lidských zdrojů. Děkuji. Frau Kollegin Rera Madurel. Paní kolegyně Rera Madurel. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji. Eh, pane předsedo, a ještě jednou vítám eh, pana eh, komisaři na našem výboru mám eh, velice specifickou otázku, která se týká propojení. Vy jste říkal, že propojení systému je sine qua non. Máme-li dosáhnout našeho cíle, je jeho, jímž je integrace vnitřního trhu a eh, obnovitelných zdrojů energie ale energie prostě neprotéká po celé Evropské unii, jak by to mělo být, protože pořád tady ještě zbývají úzká místa. V této souvislosti si nemyslím, že můžeme aplikovat ten mechanismus, který máme, že to není tak, že jsou tady určitá slabé články v našem systému a ty je třeba dále podpořit, například co se týče plynu. Pokud tady nebude nějaká dohoda mezi členskými státy, tak nemohla by komise ku příkladu uvažovat o zapojení zprostředkovatele do těch jednání, který by sehrával úlohu podobnou té, kterou hrál pan Monte, co se týče eh, propojení eh, elektrických sítí. A mohla by třeba komise uvažovat o něčem takovém, aby se mm, odstranily zbytečné spory, které nakonec jedně vedou takovým úzkým místům. Děkuji. Děkuji. Tím jsme vyčerpali seznam řečníků. Paní Tykau je ještě požádala o slovo, ale opravdu jenom krátce. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să vă... Děkuji moc krát, pane předsedo a pane komisaři. Já bych se chtěla zeptat eh, na opatření, která komise plánuje pro boj s takzvanou energetickou chudobou, protože bohužel v Evropě stále ještě máme mnoho domácností, mnoho rodin, které eh, jsou tímto rizikem ohroženy. Za druhé, pokud jde o energetickou hospodárnost u budov. Evropský regionální fond může pokrýt 4 národních kvóta. To znamená, tato 4 lze alokovat na vylepšování nedostatků, které se v této oblasti objeví, to znamená v oblasti, v oblasti energetické hospodárnosti budov. A pokud Eh, vím, tak 99% budov postavených na začátku minulého století stále ještě stojí. A já bych se chtěla zeptat, eh, budete se svými kolegy koherentně spolupracovat tak, abyste zajistili, že alespoň 10% národních fondů EDRF mohou být alokovány cíleně aby těch 10% bylo alokováno cíleně na zlepšení energetické hospodárnosti budov. Děkuji. Pane komisaři, máte to potěšení. Část vašich otázků má dlouhodobou dimenzi a bude se odrážet eh, v tom eh, projednávání cestovní mapy do roku 2040. To znamená, eh, dnes jsem se zaměřil spíše na nadcházející desetiletí do roku 2020. Mnohé otázky plánování, bezpečnost, energetický mix, investice mají ale delší časový časový horizont. Proto bych vás chtěl vyzvat, abyste tyto otázky se mnou diskutovali v příštím roce bez eh, velkého spěchu, důkladně, protože je třeba stanovit eh, výhybky dalšího vývoje k otázce energetické chudoby. Belgický ministr Manět, jakožto úřadující předseda, eh, vypracoval stanovisko a v pátek obdržíme a předložíme pracovní dokument, který se týká vývoje energetických eh, nákladů a energetické chudoby a co je možné učinit z hlediska tržního hospodářství, ale také z hlediska eh, politických opatření. Domnívám se, že alespoň v oblasti elektřiny musíme dbát na to, aby energetická chudoba Eh, eh, nahradila nebo nedoplnila potravinovou chudobu. Eh, to souvisí s konkurencí na jednotném trhu, s našimi předpisy, protože když budeme brát vážně infrastrukturu a skutečnost, že to spotřebitel musí zaplatit, že to prodraží ceny energií, potom musíme při kládat příslušnou váhu řešení otázky energetické chudoby. A dále tu zazněla otázka, eh, zda ty cíle 2020 20 eh, máme používat pružně. Eh, za prvé, já je musím převzít a implementovat. Evropská rada je stanovila a také Parlament eh, eh, spolu s komisí a radou je schválili před začátkem tohoto eh, mandátu Co se týče obnovitelných zdrojů energie, jsme na dobré cestě. Co se týče energetické účinnosti, jsme na začátku úvah, ale chceme to opravdu popohnat. Při veškerém respektu s členským státům, bez určité závaznosti a bez kontroly opírat se jenom o e, zásadu flexibility a důvěry. E, by jednoho dne členské státy řekly, je nám líto, ale cíle jsme nedosáhli. E, máme své zkušenosti eh, v otázce eh, rozpočtového chování, které jsou negativní, eh, takže důvěra je dobrá, ale důvěra a souběžná kontrola a stanovení stejných cílů pro všechny, to je pro mě opravdu účinnější a věrohodnější cesta. Když hovoříme o účinnosti, rád bych vám položil jednu otázku. Znamená účinnost šetřit, anebo znamená účinnost zvýšit energetickou přesnost? Hned uvedu určité srovnání. Mnoho automobilů je eh, opravdu eh, Eh, účinnějších než před lety, ale spotřebovávají přesto stejné množství benzínu. Díky vyšší účinnosti motorů eh, potřebují energii zase pro eh, elektrický systém pro zvýšení výkonu, pro chlazení a další věci. Chceme tedy eh, snížit spotřebu energii o 20%, nebo chceme dosáhnout toho, aby eh, vynaložená energie eh, se o 20% využila účinněji. Nikde nemám odpověď na tuto otázku. Pane Turmesi, ale potom eh, nemám používat ten divný pojem účinnost. Eh, tím občany neoslovíte ani v Lucembursku. Spíše oslovíme každého občana i děti, když hovoříme o úspoře. Já jsem se eh, ptal, to každý ví, jak se šetří s energií, ale účinnost to je takový komplikovaný akademický pojem, který se musí vysvětlovat. A ještě se k tomu pojí další věci. Dohodli jsme se na tom referenčním roku, ale nyní máme nový referenční rok. Bude to eh, rok 2005 eh, nebo jiný rok? A potom otázka perspektivy. Stanovují se perspektivy, které pro eh, rozvinuté členské státy představují z, na značně vyšší eh, podporu a eh, z potřebu energie, potřebu energie, anebo rok 2020. To nemohu akceptovat. Členské státy, mimochodem i Lucembursko, eh, které se dostali k tomu, co odpovídá referenčnímu roku bez účinnosti a bez šetření. Budeme to tedy akceptovat jasné navýšení spotřeby energie, ano nebo ne. To ještě nedozrálo v březnu a v dubnu bych chtěl s vámi eh, jednat o návrzích. Eh, také eh, očekávám s radostí návrh parlamentu. Vím, že ani mezi vámi neprobíhá všechno jednomyslně, že ta jednání eh, se vedou eh, docela eh, při řešení sporů. Otázka zaostřím. Jižní koridor Nabucco TAP IGI, to je v zájmu Evropy. Blokovat South Stream nepatří k mým záměrům. A máme tu zájmy v souvislosti se South Streamem na toto téma uspořádáme akci přijede návštěva z Moskvy a to se e, připravují červené koberce ve Vídni, v Sofii, v Bukurešti a dokonce se hovoří o tom, zda e, má e, to, to plynovod vést k pobřeží Bulharska nebo Rumunska. Je to takový soutěžní vztah tolik k evropskému společenství a potom kromě Gazprom je to také EDF, možná partner z Rakouska, E.ON Rurgas, nebo e, další. To je otevřené, ale mnozí pateři byli přizváni a e, přijali, takže je třeba vidět poměr sil u South Streamu. Nabuko je v evropském zájmu a South Stream nechci blokovat. Pokud máte větší sílu, tak se obraťte na vlády, které všechny znám a zažijete, že v tomto sále se budují zásady, ale venku vane proti vítr a někdy bývá silnější, než se domníváme. Měli bychom znát své hranice. Já to znám ze sportu když se vám podaří eh, ve skoku do výšky a dosáhnout 120, tak eh, si musíte dát eh, laťku na 140, ne na 122 ne, právě naopak, protože jinak byste z přemíry ambicí byli spíše depresivní. Navrhovaná výstava během konání Evropské rady uspořádáme výstavy, eko-design, osvědčené postupy a e, zejména na téma e, domácí potřeby, chladíci, topné systémy, multimediální přístroje, obecně e, domácí přístroje a v otázkách ekodesignu a označování. V nadcházejících dnech se obrátíme na veřejnost, ale nic si nenamlouvám. V pan Van Rompuy, paní Merklová, pan Sarkozy nebo pan Juncker, když eh, eh, připravím eh, tuto výstavu, tak je asi moc neomráčím proběhnou lobby. Věřte mi to, prosím. Já bych se tam také nechtěl zesměšnit. Evropská rada má příležitost eh, projednávat důležité eh, body, eh, kromě záchranných štítů pro Řecko tak e, to e, tématem bude větrná energie. pokud se nám to nepodaří projedat, můžeme zapomenout na všechny e, výstavy. Musíme jednat věcně. Já jsem vám dnes také neprezentovala žádné přístroje. Vložili jsme prst do rány a jednáme konstruktivně o nadcházejících krocích, které před nás klade energetická politika, kde vidím ty nejdůležitější oblasti Vlastně, eh, se za prvé domnívám, že je to asanace budov a za druhé infrastruktura hlediska investic. Potom projekty jako Nabucco nebo ITER mohou být sebevětší, ale všechny E, představují jedno e, místné miliardové částky. Když si představíte, že nabitovou jednotku e, z energetického hlediska představuje sanace 40 až 80 eur, tedy na občana je to 20 až 30 tisíc eur jako smysluplná částka. Potom je jasné, že téma asanace budov a téma infrastruktury budou rozhodující finanční výzvou nejbližších let pro naši generaci. A možná to bude určitá forma eh, vyrovnávající spravedlnosti. Ať eh, tu máme tedy investice do super eh, sítě a chytrých měřičů, ale kdo bude investovat do budov, a podívá se potom na výnosnost, to znamená optimální řízení energií, rostoucí energetická účinnost, nižší spotřeba v domácnosti, tím pádem nižší energetické náklady tak e, bude e, vůči našim dětem a vnoučatům e, přinášet určitý přínos, takže tedy asanace budov a téma infrastruktury, rozčirování a údržba, to budou eh, dvě témata, eh, která budou vedoucí v nadcházejících 10-20 letech a z čehož budou mít něco naše děti a naši vnukové a nebo eh, roz rozpočet Evropské unie. Máme celou řadu smysluplných projektů eh, v eh, set plánu a některé, které jsou spíše doprovodné, ty posoudíme a eh, předložíme návrh, zase má v nich pokračovat otázka těch eurobondů. Eh, já jsem otevřený z hlediska eh, energetické politiky, přijmu peníze odkudkoliv, z rozpočtu, od bank, od eh, třetích soukromých investorů. Já jsem jenom proto, aby se prostředky smysluplně vynakládaly. Jejich získání, zda tedy z vlastních zdrojů nebo evropských obligací, to je otázkou finanční politiky. A to e, zažíváme v těchto dnech v souvislosti s rozpočtem, která bude pravděpodobně sahat až e, do podzimu 2013. E, slyšeli jste v to v projevu ve Štrasburku návrhy na vydání eurobondů a myslím, že je málo oblastí jako energetická infrastruktura, kde by se eurobondy mohly dobře zdůvodnit jako cesta financování, a to i ve vztahu k národním eh, vládám, kdy eh, bychom je mohli, eh, kdybychom většinu z nich o tom mohli přesvědčit. Dále zazněla otázka Cars 21 automobily, 21 elektromobilita, standardizace, tedy otázka, komu patří ta baterie, jak eh, vypadá dobíjecí stanice, jak bude technicky eh, vypadat ta zástrčka, protože eh, tady řešení existují. Některé zainteresované kruhy ale působí průtahy. Opírám se o to, že skupina na vysoké úrovni nejpozději do jara předloží standardní návrhy, ale závisí to na členských státech a podnicích, zda budou akceptovat tyto návrhy. Téma desertek nebo téma obnovitelné zdroje energii. Pane Turmesi, nechtěl bych nic uspěchat v posledních eh, letech jsem byl s tím vývojem opravdu spokojen, ale eh, to je eh, přítel z vaší trnické skupiny Joška Fischer, který hovořil o europeizaci eh, napojení eh, těchto eh, zdrojů do sítí, Dvě, tři továrny v roku to neovlivní, ale plán vychází z toho, že až 50 evropské potřeby se bude generovat tam. Potom už to nebude malicherné a já očekávám od nás, že v nejbližších měsících nebo eh, do dvou let tuto otázku, jak je to možné dlouhodobě financovat, projednáme, protože eh, eh, Tunisko, Maroko a další a potom bude třeba hledat zásadní řešení pro infrastrukturu přenosu z Maroka do Španělska, z Tuniska přes Sicílii do Itálie a spalování odpadů v Neapoli, kde je dostatek odpadů, eh, povede k eh, eh, přenosu elektřiny do Německa, takže tady jsou různá nebezpečí zneužívání, takže potřebujeme také určitou bezpečnost plánování boku musí splňovat eh, eh, předpisy jednotného trhu jako jiné plynovody. My se snažíme budoucí plynovody a nové smlouvy, než eh, bude platit třetí energetický balíček, koncipovat slučitelně s předpisy na vnitřním trhu. A domnívám se, že zejména v oblasti plynárenství je tu otevřenost eh, vůči konkurenci a eh, vůči oddělení výroby od eh, přenosu. To byly snad ty podstatné otázky, které jste mi položili. Pane komisaři, srdečně vám děkuji. Rád bych ukončil tu debatu. Máme na pořadu jednání ještě další bod. 10 sekund, dobře. Měřím čas 10 vteřin. Was one day in a half an hour exhibition v podstatě jde o to, že jeden den experti z laboratoři v Berkeley dokázali, že přístroj v pohotovostním režimu eh, stále spotřebovává energie. A eh, tady ten pán se tak strašně rozčil, že to nedokázal vypnout, nedokázal docházet, kam ta energie jde, tak to způsobilo, že zavedl eh, jedno, jednovato, jednovatový předpis eh, pro všechny, všechna zařízení eh, používaná americkou vládou. A to bylo pouze z jedné demonstrace, to znamená, takovéto věci jsou velice účinné, protože upozorňují na záležitosti, o kterých třeba možná vůbec ani nevíme. Takže tyto zkušenosti, konkrétně to s panem Bushem, co jsem zmínil, je velice užitečné. Pane komisaři, máte ještě příležitost na to odpovědět. Já jsem velice rád, že jste přiškl tuto schopnost panu Bušovi, ale vážně já vám nabízím, že s maďarským, budu jednat s maďarským ministrem energetiky o tom, zda jarní energetická rada, až bude předložen náš návrh, neudělá výstavu v budově Lipsia já věřím, že Evropská rada eh, bude příliš eh, citlivá. Já nejsem hostitelem, von Rompuy bude hostitelem. Já budu jenom eh, na krátkou dobu pozvaný host, ale byla by byl by to pokus ne pod tlakem s určitým předstihem zvolit správné místo a uspořádat malou výstavku o e, energetické účinnosti v domácnosti, chlazení, televizory a podobně. Dobře, děkuji. Snad budeme e, mít e, v parlamentu také místo, tady máme málo výstav a mohli bychom ji zde instalovat. Nejprve bych chtěl se rozloučit s panem komisařem, chtěl bych mu poděkovat jménem vás všech. Bylo to opět velice zajímavé, děkuji a Uvidíme se příště. Další bod na pořadu jednání. E, buďte prosím potichu. Ivo Belet dostane slovo a pouze on. A ostatní buďte prosím potichu. Voorzitter, gezien het eh, vergevormde Vážený pane předsedo, eh, protože čas pokročil, pokusím se hovořit opravdu soustředěně. Jde mi o recast. Týká se to návrhu. Eh, komise, řeknu to anglicky. Týká se to uh, úrovni radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havíry, havárii nebo jiné mimořádné události. Nám jde tedy o konzultační řízení, které probíhá eh, v smlouvě Euratom je jeden eh, článek a už jsme vedli výměnu názorů o právním základě a jeden z nejdůležitějších témat dnešního dne, vážení kolegové, pane předsedo, je skutečnost, že právní základ chceme změnit. Nebude to článek 31 v smlouvě Euratom, ale přiblížíme se k Lisabonské smlouvě ve smlouvě o Evropské unii, ale abych to zkrátil, Eh, k dispozici máme právní službu, s eh, tou jsme to konzultovali a díky vaší iniciativě, pane předsedo, jsme eh, oslovili také pana kolegu Léného z právního výboru. A to jasně ukázalo to, co si myslí právní výbor, že musíme tedy přejít od e, smlouvy Euratomu k Lisabonské smlávě. To znamená, že odejdeme od konzultací a od nynějška budeme mít spolurozhodování. Takový je postoj parlamentu. Já to samozřejmě jasně vyjádřím ve své zprávě a domnívám se, že náš výbor e, to e, velkou většinou podpoří. Z toho vycházím. Eh, eh, snad je tady někdo za radu, rada se na to asi bude dívat jinak. A komise eh, bude mít jistě svůj vlastní názor, ale náš názor je jasný. Ano, pane předsedo? Byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů, jejich 70, nechtěl bych je teď všechny probírat. Komise je tu zastoupena, aby na to mohla zareagovat. Domnívám se, že nejdůležitější články, jako například článek 2, tady jsme e, e, e, za podpory celé řady kolegů provedli modifikace. Je to především ten návrh, aby Evropská komise, pokud dojde k nějaké katastrofě, okamžitě vydá usnesení, aby se aplikovaly stanovené normy. Vycházíme z toho, že eh, půjde o prováděcí kompetence, eh, kterých se musí komise zhostit. To musí udělat eh, komise, než bude na řadě rada. A potom navazuje celá řada nových odstavců, které jsme sformulovali, a to k článku 5. Budu citovat vezme v potaz eh, nová věd, nové vědecké údaje, když tedy budou k dispozici eh, nové poznatky, nové údaje, nové informace, nové technologie, tedy v takovémto případě navrhujeme Eh, že se to bude delegovat na Evropskou komisi a musí to být Evropská komise, která eh, schválí tento akt v přenesené v pravomoci. To je důležitý bod, protože Část kompetencí nepřechází na radu, ale na komisi ne bez určité podmínky. E, požadujeme, aby komise předložila radě a parlamentu zprávu a rada má samozřejmě stále ještě kompetence, aby tyto přenesené kompetence komise podle okolností e, zrušila, aby je zpátky převedla na sebe, na radu. A potom tu jsou eh, pozměňovací návrhy, které se týkají sankcí eh, při, v případě nerespektování ze strany členských států. To bych nechtěla probírat. Pokud máte otázky, tak se k tomu vrátím. Chtěl bych se zaměřit na nejdůležitější body. A ty se týkají příloh. Máme tady rozdíl mezi přílohou 1 mezi takzvanými prioritními potravinami a potom méně důležitými potravinami eh, pro zvířata. Te eh, kolegové předložili různé pozměňovací návrhy, abychom přizpůsobili hodnoty, hodnoty eh, radiace a zpřísnili A to nám eh, eh, radí také FAO a Food and Drug Administration Spojených států. Eh, se tu také uvádí Tedy to nemá znamenat, že jinde platí přísnější hodnoty než u nás. To bychom měli ještě projednat s komisí, ale zástupce komise je expertem, tak bude zajímavé se vyslechnout jeho připomínky. Některé návrhy eh, jdou ještě dále, Celé jasně se tu navrhuje, aby ty přílohy, které obsahují méně důležité potraviny, byly prostě vypuštěny, aby to platilo pro všechny potraviny, které by byly uvedeny v jedné příloze. To znamená, že e, prioritu by měly všechny potraviny a podléhaly by přísnějším e, hodnotám. To jsou tedy ty pozměňovací návrhy k přílohám 1 a 2. Jsou to opravdu velice různé pozměňovací návrhy, snad by se k něm měla vyjádřit komise. O tom se nemůžeme rozhodnout hned. Bude se konat ještě eh, další jednání a potom vypracujeme kompromisy. Tak eh, jak vypadá stav věci Claude Tormes. Eh, Michel Rifazi, naše stínová zpravodajka, je někde v Kongu, takže naše stanovisko představím já. Děkuji pane Belete, za e, váš projev. Myslím si, že e, od právního výboru je dobrý tah to, že budou pracovat na jiném právním základu. A e, ty další záležitosti, které jste zmínil, to znamená ta standardizace, tak ty normy, ty standardy nebyly aktualizovány od roku od roku 89 a e, v podstatě mezi tím došlo ale k aktualizaci e, informací, které máme o dopadu radiace na zdraví v důsledku toho, že máme daleko více pracovníků v jaderném průmyslu. A e, tato legislativa tím pádem v podstatě zaspala za dnešní vědou A za další, to, co jste zmínil s, ve vztahu k USA a ve vztahu k Mezinárodní organizaci zdraví, nemá přísnější pravidla než my. Ale eh, v podstatě oni to dělají tak, že nastavují ty hodnoty podle té nejzranitelnější populace. V naší legislativně eh, se rozlišuje mezi dětmi a dospělými. A já naprosto nechápu, jak by to mohlo fungovat. To znamená, že když přijdete do krámu, tak si v podstatě musíte koupit něco jiného pro sebe a něco jiného musíte koupit pro své děti. Což je naprostý nesmysl samozřejmě. A v tomto ohledu si myslím, že bychom naši legislativu měli nastavit podle mezinárodních standardů a Eh, v podstatě teda tím pádem přijmout postup eh, VHO a USA. Každopádně těšíme se na příští setkání stínových zpravodajů. Myslím si, že budeme moci pokračovat správným směrem. Díky. Chce se k tomu vyjádřit komise pan Michel Herzli? Ano? Oui, euh, donc euh, plusieurs questions. Děkuji. E, tady padlo několik otázek na adresu komise. A vzhledem k tomu, že se mě ptáte na můj názor, tak vám ho řeknu. Za prvé několik všeobecných poznámek, které v podstatě obráží i to, co už řekl pan Bela i pan Termes, respektive navazuje na to. E, poznámky, připomínky k vašim pozměňovacím návrhům a já bych ty svoje odpovědi dal do několika skupin, je protože se nechci vracet ke všem pozměňovacím návrhům, které se týkají právní stránky věci. Radši ne. Dobře, tak ne. Takže co se týče té právní stránky, konkrétně právního základu, zdá se, že komise, parlament a rada mají úplně rozdílné názory na tato věc. Dovolte mi, abych vám připomněl znění eh, článku 166b, eh, to je konsolidovaná verze smlouvy o Euroatomu, které má stejné jako předchozí článek 305 eh, smlouvy o evropských společenstvích. Týká se to vztahu mezi Euroatomem a smlouvě o Evropské unii. Zase cituji ustanovení, které jsou ze smlouvy e, o Evropské unii se neodchylují od ustanovení smlouvy o Euroatomu. Co to vlastně znamená a co to také vždycky znamenalo a bylo to mnohokrát citováno je, že smlouva o Euratomu má, dává před, e, kompetence k přijetí opatření, proto specializovaná smlouva se tady bude, eh, bude tady platit, se na to vztahuje ex, lex specialis, čili tolik k právnímu zákonu, za, pardon, eh, právnímu základu. Teď se vyjádřím k techničtějším pozměňovacím návrhům. V některé tyto pozměňovací návrhy, jako říkal pan Ternes, vlastně naznačují, že úrovně v nařízení od doby schválení nebyly aktualizovány. K tomu bych se vyjádřil takto. V roce 1995, poté, kdy byl přijat právní základ, jinými slovy směrnice, eh, stanovují, která stanuje standardy pro Euroatom, tak tedy v této směrnice konkrétně snížení výroč, výroční dávky od, z minisívrtů na jeden minisívrtů. Byla tady pracovní skupina expertů eh, článku 32 Eurotom, to je naše skupina expertů a ti eh, zkoumali platnost maximálně přípustných nově nastavených limitů v nařízení a dělali to na základě nových základních standardů protože to jsou limitní hodnoty, které jsou základem pro výpočet a odhad maximálně přípustných dávek eh, kontaminace potravin. A ta expertní skupina dospěla k názoru, že ty úrovně mm, limitní byly pořád vhodné jak tomu dospěli, protože tam byly zabudovány do těchto úrovní dostatečné Ehm, pojistky, ale krom toho v radě, ještě už před dávnou dobou, to bylo v roce 1987 se to řešilo a potom expertní skupina komise eh, v té době při, přišla s návrhy a to na základě návrhů eh, a mm, eh, rad ze strany expertní skupiny. A to byly velice striktní na návrhy, protože tam byly různé hladiny bezpečnosti. A rada pro některé eh, radionuklidy vydělila třemi a čtyřmi v některých jiných případech. Takže v roce 1994 pak se znovu posuzovaly nové maximální úrovně, aby se zjistilo, zda dosud odpovídají eh, standardům Jorotomo a mezinárodním standardům, protože jeho standardy přirozeně e, vycházejí z doporučení, které jsou mezinárodně uznávána od Mezinárodní agentury. A v Plus k tomu v roce 2006, myslím si aspoň, že ten proces byl ukončený v roce 2006, ale byl zahájen v roce 2005 nebo 2004, ať už to bylo jakkoliv. Výbor pro Codex Alimentarius, což je organizace, která spolupracuje s FAO a Světovou zdravotnickou organizací a ta přijala nové limitní eh, hodnoty pro radionuklidy v, kontami, v kontaminovaných potravinách po radiologické nebo jiné podobné havárii pro účely mezinárodního obchodu. A tam potom byl mandát od, mezinárod... od Evropského společenství a čili eh, to bylo všechno součástí práce výboru pro Codex Alimentarius. A stejný vypočtený základ byl použit i pro stanovení mezinárodních standardů, standardů Čili na základě toho se propočítaly tyto hodnoty. Ale jak říkáte, jsou to spíše doporučení než maximálně přípustné hodnoty. Jsou tady zajisté určité rozdíly, protože eh, v kodexu alimentarius tam nech, ti nechtějí, aby tam bylo 1200-1300 bekerelů na kilo. Oni to chtějí eh, eh, krát 10 na 100 tisíc. Oni nechtějí, eh, aby tam bylo tolik různých kategorií, aby tam byla například kojenecká potrava, ale aby tam byly potraviny obecněji. Pak také radionuklidy si se skupily do kategorií, stejně jako my. V podstatě udělali to tež zase z, hledě, z, z, z, z ohledem na eh, radiosensitivitu radionuklidů a i tak se někdy přesouvaly radionuklidy do jiných kategorií a my jsme ale se snažili eh, o jednotnost. Ale chci vám připomenout, že základ pro výpočet byl stejný. A cože to bylo základem eh, roční spotřeba patrovin, procento, které by bylo eh, konzumováno a mohlo by být kontaminováno. A, co se, a to se týče výpočtu tedy maximálních hladin pro každý radio Klid. A oni vlastně eh, tam přijali stejnou úroveň intervenci jako my. A bylo to znovu zkontrolováno v roce 95 eh, a byl to tedy ten jeden milisievert. Dovolte mi, abych vám pouze v této souvislosti připomněl, Eh, protože eh, samozřejmě se ty pozměňovací návrhy také projednávaly různými výbory. Ale jedna věc se domnívám tady všude chybí. Článek 31, tedy ta expertní skupina pro článek 31. Eh, Říkají, někdy Říká se, že tady není, žád, tady není žádný vědecký výbor, kromě článku pro 31, který má nezbytné expertní znalosti v oblasti radiologické ochrany. Takovéto expertní znalosti zajisté neexistují v rámci Agentury pro bezpečnost potravin EU. Jestliže DG Sancto má problémy v tomto smyslu pak se nespojí s DG Energie, Energetika a s námi. A pak žádají nás, nebo ptají se nás na radiosensitivitu, tak tomu bylo například, co se týče uranu v pitné vodě a e, toxičnosti e, chemických e, toxických látek, čili na nás se obracejí, když je zajímá radiologická toxicita. Ta expertní skupina pro článek 31 má proto klíčový význam v oblasti radiační ochrany. I když se bude rozhodovat o rozšíření nařízení, které nebude nespadat pod smlouvu atomu. Když se podíváte například o dovozy rámci. To je mezinárodní obchod. Samozřejmě, že tady je proto výbor v rámci komitologie, ale když se rozhoduje, zda je situace taková, že si vyžaduje další rozšíření, pak zase na koho se obracejí, kdo je žádán o konzultace, zase je to expertní skupina podle článku 31. A rád bych ještě dodal, že je to zcela transparentní. Můžete zjistit, kdo jsou členové té skupiny, když se podíváte na internetovou stránku, na stránky komise. A ta skupina má svůj vlastní jednací řád, včetně eh, teď se tedy dostávám k, jednot, k hodnotám. Eh, v těch pozměňovacích návrzích se říká, že ty maximální hodnoty musí vycházet požadavků na ochranu nejzranitelnějších, nejohroženějších skupin obyvatelstva čili ti, kdo jsou nejslabší a nejzranitelnější, tedy co je ta nejkritičtější skupina e, populace. Myslím si, že není rozumné se snažit nějak regulovat trh e, Evropské unie s potravinami na základě té nejkritičtější skupiny. To by, tady musíme vycházet eh, z nařízení, která se vztahují na obyvatelstvo jako takové, což zajisté nebrání komisi v tom, aby vydávala doporučení, což ostatně už udělala. Vydala doporučení na základě článku 38 smlouvy o Rotomu, což eh, poskytuje možnost taková doporučení vydávat po černobylské katastrofě. Například pro ty, kteří jedli hodně lesních plodů určitě některé houby například. Čili tady se požadovala další kontrola a také hlavně to, aby tito lidé dostali další informace. Čili jednalo se o kriticky ohrožené části obyvatelstva. Teď se dostávám k té zranitelnější části populace. Tady bych řekl tolik, že když jsme zpracovávali eh, ty hodnoty, jak což dělala tedy ta expertní skupina podle článku 31, tak oni to vypočítávali pro různé věkové rizikové skupiny. Eh, vzali si všechny radionuklidy a eh, propočít, prováděli propočty na základě roční spotřeby a rozdělili to na tři skupiny. Jedna do deseti let a pak dále až do dospě- a dospělá skupina. A v rámci každé z této věkové skupiny vždycky hledali možnost těch nejpřísněji stanovených nejnižších hodnot a ty také potom byly zapracovány na řízení. A ještě bych k tomu dodal, že pochopitelně, jak eh, vidíte, jsou tady tak také specifické hodnoty pro potraviny, například eh, pro kojence. Můžete o tom diskutovat ale jsou prostě speciální potraviny pro eh, děť, kojené, pro kojence. Hovořilo se tady vůbec o kojenecké stravě, ale také musíme, eh, čili myslíme opravdu kojence. Mohli bychom samozřejmě zase definovat, eh, koho myslíme eh, s tou skupinou kojenců, čtyři šest měsíců nebo až do jednoho roku, to zase by se dalo diskutovat. Vzali jsme tedy v každé té věkové skupině vždycky tu nejnižší hodnotu a tu mám, a to je potom Čili použijeme vlastně tu nejnižší hodnotu, nejnižší hodnoty pro dospělé a taktéž postupujeme v případě nejmenších dětí. Možná, že ne všem se líbí tento přístup, ale vychází z jisté logiky. Některé pozměňovací návrhy volají po lepší informovanosti veřejnosti. Myslím si, že to byla paní Rivazisová, která přinesla, přišla s tímto poznávacím návrhem, že je třeba, abychom dodržovali standardy eh, ze, ze, eh, ze směrnice o základních eh, hodnotách ochrany z roku 96 Euroatom zase. Ano, informování veřejnosti zajisté v roce 1990 1986 pardon, byla přijatá směrnice. Týká se to informování obyvatelstva o opatřeních směřujících ochraně zdraví. Před eh, takovou mimořádnou událostí nebo nehodou a jak se mají lidé chovat, pokud eh, k takové radiační eh, havárii dojde a co potom členské státy mají realizovat. Dále se hovoří o tom, že je třeba e, zmínku o směrnici, která stanoví tyto hlavní principy, že tato zmínka e, by měla být, že by se mělo tady počítat s tím, že to je dlouhodobá záležitost. Ale nemyslím si, je to směrnice, která se vždycky samozřejmě vztahuje. Ty hodnoty, které jsou v nařízení, Eh, které se má přepracovat, vy jsou odvozeny eh, vlastně z obsahu této směrnice, to už jsem vysvětloval. A proto není třeba, abychom eh, to zmiňovali v nařízení. A konečně pak. Na závěr bych řekl tolik, že radiologická ochrana obyvatelstva je dobře zapracována v tomto textu v, v kontextu 30 až 39 hlavy 3 um, smlouvy o euro e, tomu. Základní legislativa tedy to jsou zá- hlavní zákony a potom tedy sekundární legislativa. A je to tady dokument, který má 250 stránek. Snad bychom to mohli potom v jednotlivém rozhovoru prohloubit. Musíte ještě něco říci, protože kolega Tormes má otázku, jinak nám utečou tlumočníci. Je to možné? Ne, já už končím, skončím, takže děkuji. Primaire, le droit dérivé. Takže primárně máme primární legislativu, sekundární a nařízení, které stanoví maximální hodnoty a to všechno je v tomhle textu. Děkuji. Claude, ganz kurz. Claude, velice stručně. Euh, euh, Já se pokusím eh, odpovědět eh, tak, jak by odpověděl každý člověk zabývající se radionuklidy. Já tady mám standardy pro becquerely na kilogram eh, z kodexu alimentária. Eh, pokud jde o ostatní potraviny, vy tam máte 80, 750, 2000 u těch ostatních potravin, takže jistě vidíte, že o části toho, co jste právě řekl, mám dosti velké pochyby. Dnes už bohužel nemáme čas, abychom o tomto mluvili podrobněji. Možná, že bychom měli uspořádat technické setkání, kde bychom toto mohli diskutovat. Tak, abychom si mohli porovnat čísla, která všichni máme. Díky. Dobře, děkuji, ale domnívám se, že ani technické zasedání by mě stoprocentně nepřesvědčilo, ale měli bychom eh, o tom dále jednat, abychom mohli přikročit k hlasování. Naštěstí jsme to hlasování odložili. Horší by to bylo, kdybychom museli hlasovat zítra. Ivo Bele to eh, správně předpokládal a doufáme, že do té doby eh, vyřešíme všechny otázky, jinak potom při při hlasování. Děkuji, přeji hezkou cestu domů a zítra pokračujeme.